Pan prezida. So good afternoon everybody. Dobré odpoledne všem. Zahajuji naše odpolední zasedání. Eh, začneme schválením zápisu ze včerejšího zasedání. Jsou námitky? Zase, že nikoli. Takže tento zápis je považován za schválený. E, mám zde žádost od, pana, od skupiny ALDE e, jmenovat e, pana Kenta Johansna jako člena meziparlamentní delegace Evropské